So those... Milí kolegové, pro ty z vás, kteří eh, chtějí opustit plenární sál, učiňte tak eh, rychle. A nyní přejdeme k běžnému postupu, což je eh, vysvětlení hlasování. Je tady několik řečníků na mém seznamu. První Charles Gorens.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 bych vysvětlil své hlasování. Včera eh, předseda právem zdůraznil, že je důležité, eh, abychom eh, dodrželi komunitární metodu. Tato metoda se stará o to, aby členské státy a orgány EU byly začleněny do rozhodovacího postupu a sice od samého začátku. Finanční a bankovní krize, kterou se zabývá také eh, G8, eh, se eh, připojuje k tomuto přístupu, který včera vysvětlil pan Barozo. 2008 jsme očeka, čekali marně na to, že předseda Barozo příslušné státy jako Francii, Spolkové, Spojené království, Itálii a ostatní, Belgii, Rakousko, Estonsko, Litvu a tak dále, že tedy vyzve ale vůbec tyto státy nebyly začleněny do tohoto tak důležitého rozhodování. To bylo v roce 2008. Předseda Pane předsedo, vy jste měl dbát na dodržení komunitární metody, která platila v roce 2008 podle toho, co jste včera přednesl a proto nejsem um, ochoten podpořit vaši kandidaturu. Děkuji, pane předsedo, ještě osobní poznámka. Je obtížné tady hovořit s, s ruchy se všemi těmito ruchy. Já naprosto s vámi souhlasím. Eh, pane kolego, ještě jednou opakuji těm z vás, kteří eh, chtějí opustit plenární sál, prosím, učiňte tak eh, rychle, tiše a teď, tak, abychom mohli pokračovat s naší prací. Další řečník je pan Crescenzo Rivellini. Prosím. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, chtěl bych eh, se Eh, vysvětlit následující věc. I eh, média by měla být upozorněna na naši situaci na jihu Itálie. Eh, já jsem hlasoval pro něj, protože jsem chtěla, aby to byl předseda pro celou Evropu, včetně Jižní Itálie. Jih Itálie je vstupní branou do Evropy. Je to střed mediterální oblasti a je to dost klíčová oblast pro mnoho kultur, pro mnoho etnických uskupení a lidí. A je to brána do starodávného kontinentu parlamentu Evropy. Myslím, že by se s ním mělo zacházet se stejnou důstojností a respektem jako s ostatními zeměmi v Evropě. Jeho potíže by měly být vyřešeny a Evropa by eh, se do toho měla vmísit se stejnou energií, eh, s jakou obhajovala 150 eh, tisíc občanů miliony občanů, kteří se stali nově členy Evropské unie. Tady je zapotřebí daleko větší podpory, než se nám jí dostalo. A příspěvek Itálie do Evropské unie byl také značný můj jazyk má svou vlastní bohatou strukturu. Myslím si, že mám právo hovořit jménem svého e, národa. Chci se zasadit e, za silnější Evropu která, mm, protože každá, každý jednotlivý region je součástí Evropy a mm, protože spolupracujeme, tak jsme všichni součástí starodávného kontinentu, všichni musíme přispět rovným dílem. 150 milionů nových eh, občanů se přidalo do Evropy z východní střední Evropy a eh, myslím si, že je důležité, aby Evropa podpořila eh, Itálii mm, a Pane, vím, že jste tady nový, ale do příště pravidlo platí eh, minuta. Minuta pro vysvětlení hlasování. Děkuji vám. Dalším řečníkem na mém seznamu je pan Daniel Henem. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jsme si zvykli, jak eh, prázdný je ten rituál, který jsme právě provedli. Známe struktury Evropské unie a už nevidíme, jak neskutečné je, že máme jak legislativní, tak exekutivní moc soustředěnu do nevolené byrokracie. Většina států v členských státech, eh, tedy zákonů v členských státech pochází z Evropské komise, kterou nikdo nevolí a nikdo se jí nemůže zbavit. A jediné předstírání demokratického postupu, které máme, je to, co proběhlo tady v tom, této sněmovně a občas mě to připomíná, eh, tak jak se v zadob RVHP setkali lidi a poblahopřáli si k tomu, že odrazítkovali další řešení. Já nemám žádný osobní problém s panem Barroso. Pokud máme mít federalistického předsedu komise, no tak ať je to on. Může to být kdokoliv jiný, je to sympatický člověk a jako britští politikové a chci pochopitelně mít dobré vztahy s našimi spojenci, ale je to prostě fraška, když předpokládáme, že se demokraticky zapojíme do systému, který dává monopol legislativní iniciativě lidem, které nemůžeme volit a kterých se nemůžeme zbavit. Děkuji, pan Said Kamal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A jako předchozí kolega, i já bych řekl, že mám své výhrady týkající se pana Barosa, který byl znovu zvolen předsedou komise. Konec konců více než kdokoliv jiný, on chce prosazovat další evropskou integraci často proti evropským národům, ale přišel za námi na skupinu ECR a vysvětlil, že byl pro inteligentní regulaci. Samozřejmě existuje mnoho pochybností o tom, co to vlastně znamená. Mnoho lidí si myslí, že inteligentní regulace je špatná regulace, anebo že jakákoliv regulace není inteligentní regulace, ale ptám se ho, jestli je opravdu pro inteligentní regulaci a jestli chce zajistit, aby u každé směrnice provedla komise dobré hodnocení eh, hospodářských dopadů. Příští rok budeme mít třeba směrnici o alternativních investičních fondech a komise zatím neprovedla žádné hodnocení dopadu této směrnice. Řekla, že to totiž není možné. Jak za těchto okolností budeme provádět inteligentní regulaci? Ptám se pana Barosa, jestli by se nad tím nedalo znova zamyslet. Děkuji. A nyní pan Andrew Brown. Jednu minutu, prosím. Uh, chtěl bych se postavit proti společnému uh, návrhu usnesení uh, silné požáry, přestože souhlasím s tím, že by dobrovolně měly evropské státy spolupracovat um, v boji proti obrovské škodě, která byla způsobena lesními požáry. Ovšem jsem proti vytvoření grémií Evropské unie, které by vykonávaly moc nad jednotlivými členskými státy v oblastech, které jsou mnohem širší. Chtěl bych obrátit vaši pozornost um, na sekce 0307 a 0 8 společného návrhu usnesení. E, tento návrh prošetřuje e, k odezvy e, na hrozné tragédie, které jsme zažili, tak, abychom mohli učinit další kroky ve směru vytvoření evropských jednotek pro ochranu. Je to název je Europe Aid, tak, jak to bylo nastíněno ve zprávě. Děkuji, pane předsedo. A konečně pan Klejs dank u, eh, voorzitter. Ik heb mijn... Děkuji. Já jsem se zdržel při závěrečném hlasování o usnesení, protože jsem měl jisté výhrady a pochybnosti, protože tento eh, text sice obsahuje pozitivní prvky, proti nímž nelze nic namítat, jako například podpora opatření eh, pro ochranu v případě katastrof a zlepšení spolupráce, výměna expertů. A v minulém roce v létě se opět ukázalo, že v případě požáru tyto dosáhly takových rozměrů, že spolupráce byla nezbytná. Ovšem spolupráce mezi členskými státy existuje již teď, tu lze i nadále rozšiřovat, ale musíme se ptát, co vlastně má znamenat oddělená skup, zřizovat oddělenou skupinu EU pro reakci, protože se budou odčetpávat prostředky z členských států, vytvoří zase no- nová instituce EU s dodatečným personálem, dodatečná byrokracie. Like Chtěl by ještě někdo slovo a vysvětlil své hlasování. Zdá se, že ne, tak v tom případě dobrou chuť a znovu se sejdeme v 15.00.